Okay, so um, we will start, but please make sure that you could bring. Tak prosím, začneme. Prosím, dotáhněte sem ještě několik dalších poslanců, chcete-li, aby hlasování bylo férové. Každopádně. Adoption of the agenda. Any... Začneme přijetím pořadu jednání. Jsou k němu nějaké připomínky? Ne. Pořad jednání je přijat. Sdělení předsedy. Tlumočení je k dispozici do 12 jazyků, schůze je vysílaná na internetu a jde o první zasedání v novém složení výboru. Je nás nyní 81 a já bych chtěl poblahopřát novým poslancům k jejich prvnímu štrasburskému zasedání. Myslím, že jim můžeme zatleskat. Welcome. Eh, vítejte. A jdeme na schválení zápisu ze schůze 2. a 3. prosince. Nikdo nemá žádné námitky, takže přijato. A můžeme jít na hlasování. Začneme bodem, který je námitka k geneticky modifikovaným organismům. Zahajujeme hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Vidíte výsledky? Čtyřicet osm pro, dvacet dva proti. Námitka je přijata. Jdeme na druhou námitku. Ohledně Propolis eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Námitka je zamítnuta a jdeme na evropský semestr. Takže začneme. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 2, kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? 9. Omlouvá se předseda? 9. Je neobvyklé, aby devítka byla dřív než osmička. Ne, nechci, nechci přeskakovat zelený pozměňovací návrh, určitě ne. Takže 9. je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Přijato. Takže jdeme na návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Přijato. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Mělo by to být přijato, ale ověříme. Přijato. Dvacet tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Proti? Zdrželi se? Přijato. A jdeme na usnesení jako celek. Jmenovitě eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám.